Dámy a pánové, od pátku eh, naše osobní údaje a náš osobní život jsou lépe chráněny před manipulací a zneužíváním, a to díky účinnosti nových pravidel ochraně osobních údajů, které právě tak prosazoval Evropský parlament. Já chci poděkovat všem kolegům, kteří pracovali na tomto významném nařízení, a to především zpravodaji Jean-Philippovi Albrechtovi, eh, kde, Rý se stane ministrem v Německu brzy a my mu k tomu také přejeme hodně štěstí. Zde nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, a je největší reformou legislativy o soukromém životě. Od vzniku internetu je to rozhodný krok, abychom garantovali, že evropští občané budou používat internet v klidu Eh, a bezpečně v Evropě i na celém světě. Tímto jsme ukázali, že jsme schopni vytvořit globální standard o soukromého života. Evropská unie je průkopníkem v ochraně občanů a tudíž platformy online a podniky, kterým svěřujeme naše údaje, tak budou muset eh, nám eh, sdělovat, jakém, s jakými úmysly je budou používat a musí hm, vyžadovat náš explicitní souhlas nezávisle na zemi, ve které působí tyto firmy. Takže již ty eh, eh, tato pravidla pomohou eh, i abychom zabránili různým skandálům, aby i nebylo možné zneužít tyto údaje třeba pro ovlivňování voleb, například neautorizované použití, používání údajů, to se musí oznámit do 72 dní a jinak budou hrozit i vážné sankce. Až 4 celkové fakturace, tedy roční fakturace ročních výnosů. A takže tím se eh, to může eh, znamenat miliardy dolarů přece. A zde Evropský parlament hrál centrální roli, pokud jde o ochranu osobních údajů a také chce, aby tyto online platformy byly odpovědné vůči evropským občanům. Jsem rád, že ty velké digitální platformy se již zavázaly, angažovaly se, že budou respektovat naše pravidla a je naším úkolem eh, pokračovat. To neskončilo. Naší prioritou je skutečně mít reálnou governance v této digitální revoluci, to znamená vytvořit rámec adekvátních pravidel. Musíme garantovat správné fungování digitálního trhu, jasnou odpovědnost operátoru online, což zahrnuje kromě ochrany osobních údajů eh, i, fiska, da, i ochranu autorských práv, ochranu práv spotřebitelů. Děkuji za pozornost. Nyní eh, pokračujeme v zasedání, které bylo přerušeno 3 na, 3, 2. 3. 18. 12. května a zápis byl odsouhlasen. Francouzské orgány mi sdělily z volbu